Dobré odpoledne. Já se omlouvám za, eh, za spoždění a omlouvám se paní Rojtové, která je zde včas. Takže všichni vítejte a také vítám silné zastoupení komise. A paní Brickman tady máme opět že my jsme se viděli eh, v pozdě večer včera v, na práci v DG Enterprise. A, a my jsme eh, to eh, tak nějak stáli ze stolu. My jsme si mysleli, že to tady rada akceptuje. No, dnes odpoledne se budeme bavit o harmonizaci tedy balíčku a harmonizace a slaďování, harmonizace a to je práce paní Rojtové. Já bych eh, ještě chtěl eh, zde přivítat Žaka eh, Macmillana, který je přítelem našeho výboru a nyní už není v komisi, <clears throat> ale vzhledem k tomu, že je nadšencem pro to téma, vzdal se svého odpočinku a je tady e, s námi. A takže e, to určitě potěší paní Rojtovou. E, vítáme vás, Jacku. Tak. Tak já e, myslím, že za chvíli dám slovo paní zpravodajce a pak tady máme stínové zpravodaje a jejich zástupce. Paní Gebhardt je tady, pan, za pan Schalmose, nevím, kde je tady za liberály. Myslím, že paní Rühle. Ano, hm, to je vlastně nej, nejstínovější zpravodajka všech dob, řekl bych. Pan Gustafsen a já budu zastupovat pana Foxe, který mě dal instrukce. Takže paní Rojtová, představíte nám balíček svých návrhů zpráv, prosím. Eh, předkládané zprávy eh, tvořící harmonizační balíček sektoriální legislativy pro uvádění výrobku na trh představují opravdu významný krok naplnění cílu Goods Package z roku 2008. Přeskum těchto devíti směrnic má přinést podnikatelům modernější pravidla, spotřebitelům vyšší ochranu a dozorovým orgánům vyšší pravomoci. V rámci své role zpravodajky jsem se snažila podpořit vytvoření jednoznačného rámce pro výrobky spadající pro jednotlivé směrnice. Eh, ve své práci jsem měla sedm cílů. Prvním bylo udržení co největší míry přizpůsobení směrnic k rozhodnutí číslo 768 z roku 2008. V tomto směru jsem podala řadu legislativně technických pozměňovacích návrhů. Druhým bylo zachování maximální konzistentnosti napříč devíti směrnicemi, proto většinu pozměňovacích návrhů naleznete horizontálně uplatněných napříč všemi směrnicemi. Sektoriální pozměňovací návrhy jsou dány specifickými problémy v dané oblasti, ku příkladu u regulace airbagů a dalších ochranných prvků z automobilových součástek ve směrnici o pyrotechnických výrobcích. Dalšími sektoriálními rozdíly je specifická úprava bezpečnostních požadavků u směrnic relevantních pro koncové spotřebitele, jako jsou směrnice o pyrotechnických výrobcích či výtazích, a v Low Voltage Directive. V případě ostatních šesti směrnic zaměřených na profesionální uživatele takové změny navrženy nejsou. Třetím cílem bylo snížení administrativy pro podnikatele. Z tohoto důvodu jsem navrhla, aby prohlášení o schodě bylo možné dodávat i v elektronickém formátu. Podmínka jednotného prohlášení o schodě na počátku legislativní debaty přinesla řadu komentářů ze strany zainteresovaného průmyslu. Přestože se jedná o již dohodnutý princip podle článku 5 rozhodnutí 768 z roku 2008 a nemělo by tedy smysl znovu otevírat debatu, která byla již jednou uzavřena kompromisem. Toto se podařilo v průběhu posledních měsíců vysvětlit jednotlivým asociacím podnikatelů a podle mých informací Až na výjimky není tento požadavek ze strany průmyslu již zmiňován. Pro uklidnění těchto obav jsem navrhla recitál, který představuje výjimku pro případ, že by vytvoření jednotného prohlášení o schodě bylo komplikované kvůli například svému rozsahu. Jiným usnadněním pro podnikatele bude, že archivované údaje o všech dodavatelích a kupujících, které musí uchovávat po deset let kvůli dozoru trhu, nebudou muset pravidelně aktualizovat. Rovněž jsem povinnost přidat barevný obrázek výrobku u prohlášení o schodě u Low Voltage Directive, které se z neznámého důvodu objevilo na poslední chvíli v návrhu komise a není v souladu s rozhodnutím 768 roku 2008, změnila na dobrovolnost přidání byť černobílého obrázku. Tento krok ušetří podnikatelům řadu nadbytečných nákladů, a prospěje i životnímu prostředí. Poslední ulehčení podnikatelům představuje upřesnění ohledně možnosti dodání výrobků, které splnily předchozí směrnice a které jsou na skladech v době vstupu v platnost tohoto balíčku, bez nutnosti aktualizace dokumentace a podobně. Čtvrtým cílem bylo zvýšení bezpečnostních standardů, zejména pro spotřebitele. V tomto ohledu změny obsahují požadavek aby dokumentace či označení výrobků byly srozumitelné, čitelné a jasné. Rovněž jsem dbala na to, aby instrukce k užití byly poskytnuty tam, kde jsou potřeba. U směrnic týkajících se spotřebitelských produktů jsem po vzoru rozhodnutí 768 kromě požadavku bezpečnosti ponechala i zajištění požadavku zdravotní bezpečnosti. Je to důležité i z pohledu dozorové činnosti, kdy zdravý nebezpečný výrobek, i kdyby splňoval jiné požadavky na prostou bezpečnost, musí být možné stáhnout z trhu. Podobným směrem jde i podmínka rozumného předpokládaného užití u požadavku bezpečnosti, která jde nad rámec pouhého zamýšleného užití ale tento krok přinese sladění tohoto harmonizačního balíčku s modernějšími definicemi, již obsahujícími tuto podmínku ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků a v nařízení Goods Package. Rovněž by nemělo být zapomínáno na uživ, uživatelskou přívětivost výrobků pro zvlášť ohrožené skupiny spotřebitelů, proto u třech směrnic týkajících se spotřebitelských výrobků jsou jejich zájmy zmíněny v recitálech. Zároveň jsou specificky zmíněny osoby se zdravotním postižením, který mimo jiné v případě výtahů je potřeba umožnit optimální přístupnost v souladu s jejich potřebami. Pátým cílem bylo zajištění dodržování pravidel a zlepšení dozorové činnosti. Největším problémem vnitřního trhu nejsou poctiví podnikatelé, kteří více či méně úspěšně dodržují normy a standardy, ale naopak ti, kteří se vědomě rozhodli pravidla porušovat – a přinášejí na jednotný trh nebezpečné výrobky většinou z Asie. Proto jsem v souladu s rozhodnutím k odpovídajícím opatřením ze strany států přidala i stažení výrobků z trhu. Rovněž při vážných porušeních pravidel bude možné přistoupit i k trestně právním sankcím v souladu s konkrétním národním právním řádem. Zároveň však přináším pozměňovacím návrhem ochranu proti zneužití sankcí, jelikož ty musí být proporční důležitosti provinění. Dále členské státy budou informovat komisi o aktivitách svých dozorových orgánů, aby byla dosažena větší konzistentnost kontrol napříč 27 státy a byly podpořeny plány na budování kapacit těchto orgánů, které tvoří klíčový prvek pro zajištění efektivně fungujícího vnitřního trhu. Šestým cílem bylo zachování vysoké míry transparentnosti a informovanosti. Jelikož členské státy mají povinnost informovat komisi o přijatých prováděcích národních předpisech, tak přibude následná povinnost komise tyto informace také zveřejnit na internetu. Díky tomu jakýkoliv podnikatel směřující na další trhy členských států bude mít snadný přístup k potřebným informacím na jediném místě. Podobný požadavek se vztahuje i na zveřejnění informací o systémech sankcí na národní úrovni. Sedmým cílem bylo sladění jednotlivých směrnic se změnami projednávanými na radě. Ah, the seventh objective snadila možná budoucí dohoda v prvním čtení. Přestože Rada EU je v projednávání změn oproti parlamentu pozadu a bude mít svou pozici známu až na podzim, tak již nyní, kde to bylo možné, jsem se snažila naše pozice sjednotit. S tímto přístupem počítám i pro fázi podávání pozměňovacích návrhů. Mohla bych ještě dlouho pokračovat, jelikož celkově se jedná o téměř 300 předložených návrhů, přesně 292, ale tento přehled představil většinu těch nejdůležitějších změn. Musím připomenout, že uzávěrka na pozměňovací návrhy je 7. června a hlasování na výboru má být v červenci. Chtěla bych poděkovat komisi i radě za dosavadní spolupráci. Vzhledem k technické povaze těchto návrhů jsem taktéž eh, vzala v potaz návrhy na zlepšení ze strany průmyslu a organizací na ochranu spotřebitelů. V některých drobných ohledech se tak šlo mimo rámec pouhého přizpůsobení, ale to se dělo tam, kde byly identifikovány problémy či nejasnosti s interpretací stávajících pravidel a nemělo by čekat deset a více let na běžnou novelizaci těchto směrnic. Konec konců ani komise se nedržela čistého přizpůsobení ve svých návrzích. Přípravu zpráv provázely i technické problémy a doufejme, že v následujících krocích se již podobná situace nezopakuje. Šlo o dostupnost eh, v té eh, digitální podobě. Rovněž musím přidat obecnější poznámku, že se nejeví jako úplně ideální způsob využití kapacit legislativního tělesa typu Evropského parlamentu, pokud jsou novelizace předloženy současně ve formě přeskumu a přizpůsobení, jelikož pak se zákonodárci dostávají do pouhé role kontrolora, zdali komise provedla správně operaci copy-paste. Domnívám se, že toto by stálo do budoucnosti za systémovější řešení. Chtěla bych také poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci, kterou jsme navázali a předpokládám, že bude ještě intenzivnější v následujícím měsíci a půl, což zbývá do našeho hlasování. Navrhuji, abychom uspořádali setkání stínových zpravodají v týdnu od, 16, od 18.6., kde se projedná první reakce na předložené pozměňovací návrhy. Považuji předložené zprávy za začátek naší diskuze a jsem otevřena k jakýmkoliv komentářům a zlepšením. A také bych velice chtěla poděkovat mému asistentovi Jiřímu Jirzovi, který se tomu jako právník věnoval naprosto intenzivně i o víkendech. Děkuji za pozornost. Well, thank you very much indeed uh, for your very Děkuji za prezentaci, která byla uh, velmi srozumitelná, týkala se, pokryla všechny body a ne, já vím, že to nebylo jenom právě to kopírování, copy-paste, ale že tam byla spousta eh, práce, která šla navíc a myslím si, že to byl skutečně vynikající úsilí. Nyní bych dal, prosím, slovo paní Gepard za stínové zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, paní Rojtová, za vaši zprávu. Paní Šaldemode mě poprosila, abych je tady zastupovala. Bohužel musela Eh, jet do Kodaně, měla tam důležité setkání, které měla dohodnuté ještě předtím, než bylo známé, že dnes odpoledne tady bude tato schůze v Bruselu. Velice jí to ale eh, mrzí, ale v každém případě se donívá, eh, že spolupráce s paní zpravodajkou bude velmi dobrá. Paní šaldemode srdečně děkuji za velmi užitečné a dobré zprávy. Tyto směrnice eh, jsou eh, sice technické směrnice, ale jsou důležité. Je potřeba eh, tady tyto věci sladit, zharmonizovat a proto je potřeba s tím nakládat velice pečlivě. A měla pocit, že vy jste k tomu tak přistupovala. Paní Šaldemouze se do ní vám, že jste našla velmi dobrou rovnováhu, pokud jde o upravení eh, těch nových směrnic s ohledem na rozhodnutí z roku 2008 mezi Radou a Evropským parlamentem. Velmi dobře jste to sladila. Takže za to vás eh, paní Šaldemoze velmi chválí. Paní Šaldemoze je zpravodajkou eh, rozhodnutí 768 z roku 2008 a proto je pro ní velmi důležité, Eh, zjistit, jak to funguje, nebo sledovat, jak to funguje. A je velmi ráda, eh, že pokud jde o balíček týkající se zboží, tak to, co tehdy eh, výbor naplánoval, je tady odra- se v tom odráží, to je pro ně velmi důležité a i to, že kritéria, která byla tehdy přijata, jsou platná i dnes a že vlastně je to vlastně dobře s tím sladěné. Paní Šaldemoze má ovšem několik komentářů také k obsahovým návrhům, především k bezpečnosti zranitelných spotřebitelů. To je otázka, která je velice důležitá a paní Šelde Moze a celá naše skupina klade na tyto věci velký důraz. Nedávno jsme tady schválili také zprávu paní Enrik Vojen, kde jsme to také jasně naznačili. Paní Šaldemode si ovšem myslí, že toto nutně nesouvisí s tím sladěním těch směrnic. Je to v podstatě věc, která je trochu bokem a proto bych chtěla navrhnout, aby se s těmito návrhy nakládalo trochu jinak, tedy aby to nebylo ošetřeno v článcích, ale eventuálně, aby to bylo v podech úvodního ustanovení a aby ty směrnice, o kterých nebo proto, právě proto, že tyto směrnice, o kterých diskutujeme, se netýkají úplně přímo spotřebitelů a proto eh, si myslím, že tento postup by byl lepší. Donívá se, že tyto věci by bylo lepší řešit později, až budeme hovořit o směrnici, obecné směrnici pro bezpečnost, protože eh, se plánuje její revize. Komise už to předeslala, že tento rok to proběhne a ona se donívá, že to bude lepší řešit až potom, až přijde eh, revize této směrnice a doufá, eh, že může spolehat také na vaši podporu potom v této věci. Paní Šaldemoze bych chtěla požádat Evropskou komisi o no, revizi tzv. Blue Guides, také pokud jde o provádění směrnic v rámci nového přístupu. Bylo by dobré, eh, kdyby se eh, toho takto Evropská komise ujala a aby to bylo přizpůsobeno novému legislativnímu rámci. Paní Šaldemoze by si přála, aby komise eh, pokud možno co nejdříve eh, s tímto eh, přišla, začala to řešit, protože tato věc je velmi důležitá. Celkově paní Šaldemoze tady nevidí eh, žádné velké rozdíly v důležitých otázkách, které mají být řešeny eh, tím, o čem tady hovořila paní Rojtová. A donívá se, že na tomto základě eh, bude možné odvést kvalitní práci společně. Paní Šaldemode se těší na blízké, bez pochyby blízké setkání se stínovými zpravodaji a já jí samozřejmě dám tu informaci eh, o setkání stínových zpravodajů pane, paní eh, Rojtová a jsem si jistá, že naše frakce budou dobře spolupracovat. Um, nobody from the liberals. Nikdo. liberály nikdo? Tak, paní Jezvíle. Eh, také já chci poděkovat paní Rojtové za zprávu zprávy. Vlastně eh, byl to obrovský objem práce a je to práce rozvedená pilně a pečlivě. A já bych eh, vám skutečně chtěla poděkovat, protože dokážu si představit, že vy a vaši spolupracovníci jste opravdu stravili spoustu času na to, abyste tento alignment udělali. Eh, já si vzpamatuju, i když já jsem ale taky ten Goods Package kdysi a bylo velice důležité, aby to eh, co do termínu, co do pojmu eh, všechno sedělo. Takže skutečně srdečně vám děkuji. Určitě můžete se spolehnout na naši podporu. Děkujeme vám za tuto práci a v podstatě k tomu nemáme co dodat ta otázka s tím eh, recitals nebo s tou zprávou, na to se musíme podívat, ale eh, mně se stá, že v podstatě eh, všechny ty důležité politické otázky z hlediska spotřebitelského jsou spíše v těch recitálech, nežli ve vlastním textu. Mně každopádně momentálně nenapadá nic, co by bylo třeba změnit a opravdu nevidím ani důvod podávat pozdělací návrhy. Uh, well, thank you very much. Děkuji vám. Eh, pokud já mohu říct něco eh, za pana Foxe, který mi tady nechal poznámky, tak bych řekl toto. Jak už jsem eh, řekl dříve, já jsem skutečně také jakoby insider sledoval, kolik práce to bylo. A, takže děkuji vám a děkuji také týmu sekretariátu. Já myslím, že toto je skutečně velice důležitá věc, poněvadž eh, nastane eh, mnohem větší konsistentnost eh, v tom legislativním rámci trhu a dozoru nad trhem v této kritické fázi. A taky, jak třeba to dříve udělala paní Šaldemose, Eh, v, to jsme tenkrát měli zprávu z vlastní iniciativy a já si myslím, že tedy eh, její pozměňovací návrhy hm, měli bychom věnovat vážnou pozornost a projednat je. Eh, možná, že také samozřejmě v konzultaci s komisí poněvadž my skutečně tady můžeme zapracovat věci, které pak si ušetříme spoustu práce v budoucnosti. Eh, já si myslím, že pro veditelné to je. Eh, viděli jsme, že vy jste byla velice eh, pečlivá, v podstatě forenzní pozornost věnovaná detailům, ano, aby to bylo všechno konsistentní. Uvidíme, co nám o tom řekne ještě komise. A také si myslím, že jste se velmi zaměřila na to, abyste Eh, vymítila veškeré zbytečné preskriptivní požadavky, které by eh, byly zátěží a hlavně znamenaly náklady bez eh, přidané hodnoty pro spotřebitele nebo jejich bezpečnost. Čili já myslím, že my podporujeme prakticky celý tento balíček. Jediné, kde možná nás bude zajímat ještě hlubší pohled, je otázka označování, labeling Musím říct, že vzhledem k tomu, eh, jak jsou dnes eh, k dispozici informace u eh, produktů, které jsou pro profesionální použití, ne pro spotřebitelské, tak v této souvislosti se nám nezdá nutné, aby ta nálepka, ta etiketa byla na každém kuse protože Eh, kromě toho taky každý ten, eh, komise bude mít eh, webové stránky, kde všichni výrobci budou pro určitý druh zařízení a oni určitě mají také mezinárodní call centra, které fungují 24 hodin denně, takže s nimi se dá kontaktovat, když nastane cokoliv, pokud se týče bezpečnosti. To je možná daleko vhodnější, než eh, eh, prostě kdybychom měli tady požadovat skutečně to, ten labeling, to označování. Čili eh, my tento požadavek nás nepřesvědčil. Možná, že nás zkusí přesvědčit nějakým způsobem komise a když ne, tak ještě bychom se s vámi tady spojili a zkusili to projednat. Takže to jsou ty jediné konkrétní připomínky, které máme a jinak skutečně velice vám děkujeme. Tak, někdo další si přeje vstoupit do debaty? Pokud ne, tak v tom případě dám slovo paní Brinkman z komise, aby eh, nám k tomu něco řekla a možná odpověděla na komentáře od kolegů. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Tak především jménem komise eh, bych také chtěla poděkovat paní Rojtové za skutečně velmi pečlivou práci na této zprávě o devíti směrnicích v tomto přizpůsobujícím eh, balíčku a také děkujeme za ty velmi podrobné pozměňovací návrhy. A musíme říct, že eh, navzdory velice podrobnému zkoumání tohoto textu, který absolvoval eh, v, už několikrát, tak zdá se, že konzistentnost a přesnost je stále možné zlepšovat. Pokud se týče podstaty té zprávy, těch zpráv, jsme velice rádi jako komise, že zpravodajka si myslí, že e, toto sladěvání je důležitým krokem pro dovršení společného trhu pro produkty e, nařízení 765 a 768 to jsou e, velká zlepšení pro unijní pravidla pro bezpečnost produktu, vzhledem k tomu, kolik těchto produktů je na trhu čím eh, dříve tato legislativa bude sladěna s tímto textem, tím dříve spotřebitelé, biznis a úřady členských zemí pocítí přínosy. Obecně tedy komise vítá návrhy předložené v této zprávě na vylepšení textu těchto devíti směrnic, například možnost, aby eh, prohlášení o shodě výrobce Eh, bylo možné podávat elektronicky, nebo požadavek, aby označování, bezpečnostní pokyny a další informace byly spolehlivé, eh, srozumitelné a transparentní, jasné. To určitě eh, výrazně přispěje jak ekonomickým operátorům, tak také spotřebitelům. Trošku váháme u některých dalších pozměňovacích návrhů, Eh, například eh, tento eh, výbor volal pro dohledu na společném trhu a komise bude tento bude text přijímat ještě letos. Nové nařízení bude nahrazovat ustanovení obecné směrnice o bezpečnosti výrobků a nařízení 765 Eh, my také chceme před, eh, představit ustanovení, eh, představit nová ustanovení, která budou nahrazovat některá ustanovení se 768, což se bude týkat specifické odvětové legislativy. Proto já bych vás nyní prosila, abyste do harmonizačního textu nedala, nedávala více ustanovení týkajících se dozoru nad trhem, a mm, spíše, aby se toto zohlednilo až v tom eh, novém nařízení, které parlament dostane až v příštím roce. Také bych eh, eh, upozornila na další pozměňovací návrhy, kde trošku váháme. Například ta výjimka z povinnosti výrobce předložit Single Declaration of Conformity tam, eh, kde by to mohlo způsobit specifické problémy vzhledem k rozsahu nebo komplexnosti eh, této, tohoto prohlášení o konformitě. Eh, v současné době čím dál více výrobků podléhá více sadám různých předpisů, takže to Single Declaration of Conformance je klíčovým elementem našeho úsilí. Eh, já bych ještě chtěla na závěr zdůraznit, že oblasti, eh, kde máme společnou půdu, eh, cíl zpravodajky posílit právní jistotu, posílit ochranu spotřebitelů a zlepšit podmínky pro operátory a umazávání administrativy, tak to je v souladu s úsilím komise o větší zaměstnanost a růst. Já jsem si jistá, že eh, ty směrnice, eh, tak jak eh, vyplynou z tohoto procesu, budou přínosem našim cílům a komise bude ráda spolupracovat dále na těchto cílech. Děkuji vám. Well, thank you very much. Děkuji komisi a předám slovo zpět paní Rojtové, pokud se chce vyjádřit k tomu, co slyšela od komise či kolegu. A vy jste také v tom úvodu zmiňovala situaci na radě. Nevím, jestli tady je někdo z rady, ale um, chcete tady možná aktualizovat tu situaci, jak vidíte, jak celý ten balíček bude postupovat, co se týče spolurozhodovacího procesu. To by bylo užitečné. A potom si potvrdíme ten harmonogram. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já děkuji všem za příspěvky a za tu přípravu, kterou jste tomu věnovali, kolegové, samozřejmě také komisi. Pokud jde o stav na radě, tak mě mi líto, že tady rada není, ale e, vypadá to tak, že e, za tohoto předsednictví e, vlastně bude dokončena taková ta technická, to technické čtení a lze tedy předpokládat, pokud to bude ovšem prioritou eh, příštího předsednictví, že eh, se k tomu nějakým způsobem postaví. Otázka je, jestli bude dostatečná kapacita na to eh, zvládnout tedy tuto záležitost a upřímně vzato lehce se obávám toho, že nastane poměrně velký lobbying ze strany firm, které najednou teď se začnou rozkoukávat a budou chtít měnit obsah a to, co neprosadili v Goods Package, budou chtít možná prostřednictvím rady dosáhnout nově a že může dojít k jakési diverzi Eh, těch názorů a postojů. Na druhou stranu bych chtěla polemizovat, takže já neumím před, předjímat, eh, co příští předsednictví po prázdninách, kdy o tom budeme hlasovat vlastně v září, bychom o tom mohli hlasovat na plenárním zasedání, jestli bude eh, předsednictví schopné k tomu dát své stanovisko a připojit se k nám, nebo, nebo zda bude možné vyjednat kompromis, který bude v kontextu toho, co my chceme. Ale budu se o to samozřejmě snažit. Na druhou stranu, pokud to možné nebude a bude, bude jasné, že, že rada to odkládá nebo že to kapacitně nezvládá právě proto s ohledem na mm, ty sektoriální zvláštní třeba případné požadavky, tak je otázkou, jak se rozhodneme, eh, protože tím, že ostatní výbory přenechali eh, de facto tu pravomoc zcela našemu výboru, tak si myslím, že dát potom jasný názor eh, Evropského parlamentu je také do určité míry na místě v této věci a nečekat tedy Eh, tady asi budeme zajedno s komisí, předpokládám. Eh, tady bych se chtěla teď vrátit k jednotlivým poznámkám kolegů. Já eh, jsem naprosto v souladu s názorem kolegyně Schaldemose a my jsme konzultovali ty věci a my jsme právě přesunuli vulnerable consumers do těch, do těch z toho původního návrhu do bodu odůvodnění to už tam vlastně takhle navrženo. Eh, velmi ráda podpořím samozřejmě naprosto, my si v tomhle eh, rozumíme novelizaci Blue Guide. Eh, pokud jde o přeskum směrnice obecné bezpečnosti výrobku, tam já budu trochu polemizovat, ale samozřejmě jsem otevřená debatě a dialogu, velmi, velmi jsem o tom otevřená, ale chtěla bych říct určitý názor, že si myslím, že to není úplně řešení ta směrnice, protože ty směrnice mají separátní koncepty bezpečnosti. A k tomu bych chtěla ještě dodat, že podnikatelé, se kterými jsem v kontaktu od okamžiku, kdy jsem přišla do tohoto Evropského parlamentu, tak si vždycky velmi stěžovali na to, že je roztříštěná vlastně, eh, eh, požadavky jsou roztříštěné jak na národní, tak evropské úrovni, že se mění. A eh, navíc my dáváme různá přechodná období, po, kterých, po která lze a tady jsme to ještě zdůraznili, ponechat zboží, které je na skladech pod jaksi tím předchozím režimem. A že si nemyslím, že je rozumné, abychom věci, o kterých víme, že budou mít nějaký vliv na bezpečnost už nyní, abychom je vlastně tady petrifikovali s tím, že víme, že za rok je budeme měnit. Takže eh, tam si myslím, že bychom měli o tom spíše debatovat z pohledu zdravého rozumu a dívat se taky na to, jak se dívají na Evropskou unii Eh, eh, podnikatele a, a, a de facto i spotřebitele a nakonec i národní parlamenty. Eh, tak pokud jde o spolupráci s komisí na přeskumu směrnice, o které mluvil pan předseda Harbour, o obecné bezpečnosti výrobku tak samozřejmě, a označování, tak já souhlasím s tím, že je potřeba, ale že nesmí být rozsáhlá, že to samozřejmě nesmí být zavádějící. Um, um, um, pokud jde ještě o mm, novelé o dozorové činnosti, eh, o tom mluvila komise, tak, eh, mm, jak říkám, je to ještě daleko. Eh, nechci se teď tomu vyjádřit, budeme o tom debatovat. Já se omlouvám, že nejsem připravena debatovat po skončení, protože já jsem změnila letadlo, a mám dnes přímý vstup do televize, hodinový pořad a musím stihnout to poslední letadlo. A Eh, takže eh, skutečně nemohu dneska už tady zůstat, abychom to dojednávali. Co se týče eh, ještě mm, o schodě o jednotného prohlášení a výjimky, tak jsem otevřena znovu to projednat. Ovšem nechci měnit článek 5 rozhodnutí z toho nařízení 768 a podporuji jednotné prohlášení o schodě ale průmysl volal po flexibilitě. Děkuji tedy všem za příspěvky. Eh, a těším se na, na doladění tady této věci eh, v, tak v tom duchu, jak eh, to dílo jsme završili před těmi dneska kolika, čtyřmi lety vlastně, toto letí. <laughs> Děkuji. Okay, well, thank you very much indeed. Děkuji. Podívejme se tedy na harmonogram. amendment, amendment date is the 7th of June. Yeah. And, um... 7. Eh, června jako lhutu pro pozměňovací návrhy a potom budeme mít výměru názorů eh, ke kompromisním eh, návrhům, které paní Rojtová navrhne 20. června a 10. července se bude hlasovat ve výboru. A samozřejmě potom uvidíme, jak bude práce pokračovat na radě paralelně s tím. Dobře, takže tím můžeme uzavřít tento bod. Je to v podstatě rychleji, než jsme očekávali. Eh, bylo tam mnoho dokumentů a rychle jsme je zvládli, takže budeme mít více času. Eh, dále tady budeme mít eh, prezentaci posouzení dopadů ve čtvrt na šest a já si myslím, že bychom se toho měli držet, protože mnoho lidí, bylo to tak původně, já se omlouvám, řekl jsem špatný čas, takže mělo by to být v půl páté. ve čtvrt na pět. Eh, nějak se mi to tady vypínám. Eh, paní Gebhardt souhlasila s tím, že bychom to tak udělali. Jeden ze spoluspravodajů pan Majer, tady není a já tedy eh, eh, navrhuji, abychom si tady teď udělali krátkou přestávku a uvidíme se tady ve 4 hodiny 10 minut, abychom začali opravdu ve čtvrt na pět a Díky tomu máte čas na to, abyste si mezi tím přečetli posouzení dopadů, můžete si ještě vybrousit své argumenty, abyste je potom mohli e, přednést. Jsem si jistý, že se do toho určitě pustíte, takže se uvidíme ve 4 hodiny 10 minut.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 So, good afternoon to, um, Dobré odpoledne eh, všem, kteří tady těm vybraným, eh, kteří ještě zůstali. Tak a my bychom se měli bavit nyní o společném evropském prodejním právu a to na tom pracujeme spolu s eh, výborem Jury. Máme zde dva spolu eh, zpravodaje, Hans-Peter Martin a paní Gebhardt. A také vítám hm, zástupce komise, který je velice známý v tomto výboru, pracoval s námi už na mnoho, mnohých projektech, včetně spotřebitelské legislativy a podobně, takže jsme rádi, že jste mezi námi. Kont- Eh, to schůze, tak to je de facto eh, zahájení našeho formální revize tohoto návrhu. A asi všichni víte, že a, a koordinátoři o tom vědí, že vždycky, když začínáme práci na novém projektu, eh, tak požádáme komisi, aby nás seznámila s jakýmsi strategickými úvahami, které se skrývají za tímto projektem, Eh, přínosy, které se očekávají a eh, prostě všechno, co ještě brali v úvahu. Eh, prostě všechno, co nám může pomoci, abychom podrobněji mohli tento projekt proskoumat. My samozřejmě jsme se zabývali také zelenou knihou, ale nyní tady máme konkrétní návrh ke velmi konkrétní práci. <clears throat> Takže já bych nyní prosil Eh, zpravodaje, aby nám to eh, prezentovali a poté eh, bude prostor pro diskusi a paní Kepat a paní Majerová samozřejmě, tedy pan Majer a paní, naše paní zpravodajka zahájí toto a také tady máme pana Tarabelu a jako stínový zpravodaj jsem tady za svoji skupinu také já jménem pana Foxe, respektive jeho zastoupení. Takže to bude zahájení celého procesu a samozřejmě se také na závěr bavíme také o dalším harmonogramu postupu prací. Souhlasí všichni, tak v tom případě dávám slovo paní Stan, panu Stanmajerovi. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Dnes bych začal mm, několika klíčovými čísly z našeho posouzení dopadů, které se zabývají eh, především problémy, které mohou nastat pro podniky a spotřebitele. A samozřejmě, jaký vliv to bude mít na tyto podniky, zejména pokud se týče nákladu Já na spotřebitele příslušným dopadům. Já bych tedy začal tím, že dokonce ještě dnes Eh, v roce 2012, 20 let po spuštění společného trhu, nadále přetrvává situace, kdy pouze asi 9 a něco procent podniků v Unii exportují. Většina z nich to je 60% eh, eh, B2B a 70% B2C exportují maximálně do dvou, do tří eh, z členských zemí. Nás tedy zajímalo, jaké jsou překážky, které mohou vyplývat ze smluv. Také jsme došli k závěru, že překážky, které vyplývají ze, eh, z našich smluv, jsou de facto mezi hlavními překážkami exportu nebo omezení exportu. Například v rámci Eurobarometru, v rámci B2B i B2C eh, jsme přeložili 10 různých bariér, což je, bylo tedy jasné, byli zvoleni tak, aby to bylo těch deset nejdůležitějších. A když jsme se tedy ptali po dalších možných překážkách, tak těch tam bylo skutečně mizvé procento. A z těch deseti nejdůležitějších překážek tam byly čtyři, které vyplývají ze smluv o Evropské unii a potom další věci jako daně, Eh, jazykové bariéry, logistické problémy, doprava mm, nebo eh, obsluha, přeshraniční obsluha zákazníkům. A v oblasti B2C to byly na, na prvním, třetím, šestém a sedmém místě. To byly překážky, které vyplývají ze smluv. V případě B2B to bylo mm, překážka číslo 4, 5, 6 a 7. To všem samozřejmě neznamená, že by neexistovaly jiné překážky, naopak ty se projevily také. Nicméně nebyly tak významné jako eh, překážky vyplývající ze smluvního práva. Například tam byly dopravní náklady na větší vzdálenosti nebo přeshraniční obsluha zákazníků. To byly překážky teprve číslo, já nevím, 8 nebo 9. Nebo třeba kulturní a jazykové eh, překážky to byly číslo 4 a číslo 10 v B2B a podobně jako v B2C. Jak působí tyto překážky? Ehm, překážky způsobily tak, že eh, jedna 60% podniků v B2B a 65% v B2C eh, občas nebo také často odradili podniky od exportu. Další důsledek spočíval v tom, že mnoho podniků eh, omezuje své exporty jenom na několik málo zemí a to je víc než 80 podniků, jak B2B, tak B2C. Čili přes 80 podniků, které by byly eh, zainteresované na vývozu, tak nevyvážejí nebo vyvážejí jenom v menším měřítku, než by bylo možné. Odhadujeme, že e, finanční dopady jsou kolem 620 miliard eur, to je tedy minimálně 620 milionů eur e, škod, které vznikají e, v našem hospodářství. To odpovídá přibližně HDP eh, Litvy a mezi 184 miliardy. V tomto rozmezí to odhadujeme a hm, ta horní hranice odpovídá HDP portugalskému. Tolik tedy tyto překážky. Eh, jaké konkrétně jsou to překážky? Eh, většinou se projevují v nákladech. A sice je to rozdíl v ochraně spotřebitelů mezi domácím právem a mezi právem v zemi spotřebitelé. A nejenom tady jde o to, že je třeba zjistit, které právo se zde má uplatnit, Nýbrž je třeba provést také úpravu z smlouvy tak, aby odpovídala e, té příslušné právní úpravě, ale Samozřejmě e, tak všeobecné obchodní podmínky jsou koncipovány podle vlastního práva a nyní e, se musí upravovat podle eventuálně nového práva. To jsou náklady, které odhadujeme zhruba na 10 tisíc eur na podnik, na stát, do kterého tento podnik vyváží. K tomu přistupuje ještě zhruba dalších 3 tisíce eur pro úpravu webových stránek, pokud se prodává elektronicky. Pak jsou tady ještě další náklady, které jsme zanedbávali a to znamená, to by byly ještě další náklady navíc. Čili když sečteme jenom to, co jsme brali v úvahu, tak to je 13 tisíc eur, což samozřejmě třeba pro Nokia nebo pro Siemens je zanedbatelné, ale pro malé podniky rozhodně nikoli. Ty nejmenší podniky, ty mikropodniky, eh, to je v Evropě přes 90% veškerých podniků. Když se podíváme na průměrný obrat, tak těchto 10 tisíc eur, a já vynechávám tedy ty náklady na úpravu web stránek, čili těchto 10 tisíc eur, to znamená už 7%, eh, 7% eh, eh, obratu. No a pokud někdo vyváží do více zemí, tak to znamená 10 tisíckrát počet těchto zemí a to už jsme velice brzy na prohibitivní, náklady. Co to znamená pro celé hospodářství EU? Kumulativní náklady tedy eh, dosahují někde mezi 6 až 13 miliardami eur, což je poměrně konzervativní odhad. My jsme tady brali v úvahu to, že existuje řada podniků, které prostě vůbec ani neuz, neuzavírají smlouvu a ani se nesnaží ho nějak analyzovat. Čili kdyby tyto podniky byly e, do toho také zahrnuty, tak by to bylo až nějak na 14 miliard by to mohlo vyběhnout. A to jsou prosím pěkně e, pouze jednorázové náklady těch 9,3 podniků, které v současné době exportují. Čili tak to vypadá a ještě jednou pozorním, že vycházíme z těch nejkonzervativnějších odhadů. Tak tolik podnikům a nyní spotřebitelé. Spotřebitelská situace ta je podobná jako podnikům. 26% spotřebitelů nakupuje v zahraničí, když tam jede, 9% nakupuje na dálku a to po 20 letech fungování společného trhu jsou velmi deprimující čísla. Mnozí spotřebitelé nakupují sice čím dál tím více elektronicky, to je 33 Eh, spotřebitelů nakupuje online ve vlastní zemi, ale přeshraničně se to neprojevilo. Tady eh, pořád je to pouze nějaký 7% spotřebitelů. Jak to? To je prostě tím, že 44% dotázaných evropských spotřebitelů říká, že Nejistota ohledně spotřebitelských práv je odrazuje od nákupu v zahraničí. Jaké jsou důsledky? No především to znamená menší nabídka, vyšší ceny. My jsme vytvořili spotřební koš, kde je 100 oblíbených spotřebitelských produktů a zkoušeli jsme, jestli jsou tyto produkty k dispozici online na národním trhu a nejšok, tedy největší šok je z eh, Kypru. Eh, 98% zboží nebylo k dispozici online. Řekněme si, Kypr je malá země, takže tam se asi moc neexportuje. A když se podíváme na dalších 13 zemí, řadí podle HTP, tak v těch dalších 13 víc než 50% nebylo národně k dispozici online. No a pak jsme provedli další srovnání v této studie a eh, zjišťovali jsme, eh, zda někdo aktivně jezdí do zahraničí, aby si mohl nakoupit eh, Eh, levněji. A zjistili jsme, že ve více než 50% případů eh, bylo zboží nejméně o 10% levněji k dispozici v zahraničí. Čili to je skutečně velice zajímavé, jak rozdílné jsou ceny. Když jsme měli strukturovaný spotřební koš 120 produktů, tak cenové rozdíly byly zhruba 4 a 20 Samozřejmě to jsou průměrné průměrné eh, spotřeby, zatímco v jednotlivých případech ty rozdíly mohou být ještě mnohem, mnohem vyšší. Důsledek těchto čísel, těchto zjištění, jestliže neexistuje účinná přeshraniční konkurence, pak má spotřebitel doma menší výběr a platí za něho víc. Ale může být hůř. 3 miliony spotřebitelů v Evropě každý rok nemají vůbec žádný přístup k jiným produktům. I když se aktivně snaží nakupovat v zahraničí, řekněme, že jsou to litevci a chtějí nakupovat v Polsku na internetu, najdou si určitý produkt, dají si ho do košíku a pak eh, se dostanou na eh, zadání Eh, adresy eh, k odeslání a objeví se hláška, že prostě do Litvy neprodáváme. Tečka. Konec nákupu. To se stává třem milionům spotřebitelům ročně. Kdyby tedy eh, každý z těchto tří milionů lidí provedl jeden nákup za rok za v průměrné hodnotě 42 euro, pak by tito spotřebitelé, kdyby mohli uskutečnit tento nákup, eh, měli by prospěch 157 milionů. To znamená, 157 milionů eur by měla hodnota všech těchto transakcí. Čili máme tady situaci, kdy v extrémním případě Eh, se spotřebitel vůbec nedostane k, projektům, eh, k produktům zahraničí pasivně ani aktivně, ale většinou je to tak, že mají přístup tedy k těmto produktům, ale pouze doma a za vyšší ceny. Čili takto vypadá problém. A samozřejmě to můžeme tedy ještě prodiskutovat dále. Pokud se týče našich obcí, tak eh, my jsme zkoumali všechny obce ze zelené knihy a eh, já tady chci se zastavit u tří možností. První je takzvaný toolbox, eh, druhá věc je tradiční harmonizace a třetí možnost je opcionální instrument. <clears throat> Takže ten často zmiňovaný toolbox. nezávazná sbírka modelových definic a pravidel by sice zlepšila konsistentnost, konsistentnost eh, unijního práva, ale neřešilo by se to, že by nadále zůstaly rozdíly v národním právu, tedy mezinárodními právy. Eh, tradiční harmonizace tam může být od minimální do plné harmonizace a plná harmonizace by prakticky dosáhla přesně téhož, eh, o což se pokoušíme dosáhnout tím opcionálním instrumentem. To znamená, že by se kompletně eliminovaly rozdíly mezi jednotlivými systémy národního práva. Nicméně, tato plná harmonizace by znamenala náklady navíc pro všechny podniky. Samozřejmě je třeba se nejdříve seznámit s novými zákony a tak dále a tak podobně. Eh, podstatné ovšem tady je to, že u plné harmonizace je všechno předepsáno a nikdo se nemůže eh, volit něco jiného. To znamená, že i ten, kdo neexportuje nebo kdo by rád exportoval tak jako dosud, eh, by měl povinnost přejít na nové právo a to znamená, také by na ně dopadly tyto nové náklady. A to by byly stovky miliard eur pro podniky, které by z toho neměly vůbec nic. A toto je důvod, proč komise raději navrhla ten opcionální nástroj, opcionální instrument. Tím se právě tyto náklady obcházejí. Cíl je stejný, to znamená, že podniky dostávají instrument, jehož pomocí mohou prodávat eh, svůj produkt ve všech členských zemích na základě jednotného práva a jedné jediné elektronické platformy. Samozřejmě, že by je to něco stálo, to je jasné. Opět by se museli seznámit s novým systémem, ale je to instrument, který si mohou zvolit. To znamená, že bys to zvolili pouze ty podniky, které by tím ušetřili, to znamená jenom ty, pro které by to mělo výhodu. Takže leda, jim se vyplatí leda tehdy, kdyby ty přínosy byly vyšší než eh, náklady. A spotřebitelé, pro ně by tedy eh, výhoda, výhodou byla nižší cena, případně důvěryhodná značka a samozřejmě by věděli, že lepší cena je pro 65 nakupujících online rozhodujícím argumentem. Druhý rozhodující argument je to, že doma toto zboží nekoupíte, to je 56 eh, spotřebitelů, kteří toto uvádějí jako důvod. Takže pokud eh, by lidé měli slevu, já nevím, 10% nebo takto, nebo kdyby eh, si mohli koupit něco, co doma eh, na domácím trhu není, tak to je tedy motivace pro zahraniční nákup. Čili vyšší výběr, nižší ceny. No a samozřejmě k tomu by nyní přistoupila vysoká úroveň spotřebitele, ochrany spotřebitele. A sice by to znamenalo, že všechno to, co je na evropské úrovni harmonizováno, tak eh, by eh, to v podstatě využili mm, i bez eh, harmonizace nebo při minimální harmonizaci. Takže velká výhoda je tady možnost volby, což je rozdíl oproti harmonizace. Takže skutečně podniky a spotřebitelé by si tento nástroj mohli zvolit, pokud je to v jejich zájmu. Pokud to v jejich zájmu není, tak by to asi nepoužívali. Což znamená, že je to nástroj, který je méně intervenční, eh, jak z hlediska podniků, spotřebitelů, tak členských zemí, které tím pádem nemusí měnit eh, své zákony. A to je, myslím, naprosto zářný příklad proporcionality a subsidiarity. Já vám tedy tímto děkuji za pozornost, pane předsedo. Um, děkuji vám za prezentaci. Máme tady eh, shrnutí a bylo by dobré, eh, kdybychom tam eh, měli některé z těch klíčových faktů nebo údajů, o kterých jste hovořil. A budeme mít ještě příležitost o tom mluvit někdy později. A já bych chtěl v tuto chvíli navrhnout, aby vám kolegové pokládali otázky eh, k tomu, eh, co jste tady říkal, k eh, té analýze já si myslím, že to je v podstatě eh, záměr toho dnešního setkání. Nebudeme zatím hovořit o tom, jak to řešit, to, do toho se pustíme někdy později. A já bych teď dal slovo paní Gebhardt a panu Mejerovi, aby položili otázku. Já tady také položím otázku za pana Foxe a pan Tarabela samozřejmě toho také vyzývám, aby se zapojil do diskuzi, takže pokud budete chtít, tak na mě zamávejte a já vás rádo z diskuze eh, zapojím. Paní Gebhardt má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Staudmajer, za vaše vysvětlení, které už znám. A je z toho patrné, jak jste přesvědčený o tom, co jste zde říkal, hmm, oč usilujete. Já si myslím, že je vždy dobré, když jsou lidé přesvědčení o tom, co dělají. Ovšem musím říci, že jsem poměrně zklamaná tím, co jste říkal, protože jsem očekávala něco jiného, protože na programu máme napsáno, že to bude prezentace posouzení dopadů. A mě by zajímalo více informací o eh, celém tom eh, základu, z čeho jste vycházel, kdo eh, to posouzení dopadů provedl. Více by mě zajímalo, jakým způsobem byly pokládány otázky a dále by mě také zajímalo, proč, když ta čísla jsou pro vás eh, příznivá, proč eh, se tam uvádí pouze procenta a tam, kde ta čísla jsou méně eh, vyhovující tomu, co říkáte, tak jsou tam uvedeny pouze absolutní čísla. Když se to přepočítá, tak je vidět, že to možná tak úplně nesedí. Je tady poměrně mnoho stran, je to poměrně rozsáhlá Eh, záležitost. A musím říci, že to posouzení dopadu mě velice překvapilo, protože eh, vy za to nejste zodpovědný, to je pravda, to, tím pádem nekritizuji vás, vy jste to nesepsal, ale kritizuji eh, celé to posouzení dopadu jako takové, protože podle mého názoru neodpovídá na celou řadu otázek. Zůstávají otevřené. Je jich příliš na to, abychom na tomto základě mohli z toho něco vyvodit. Je to 209 stran, to je opravdu velmi rozsáhlá analýza současného stavu, analýza, eh, která je reálná, já s vámi souhlasím v tom, že příliš málo spotřebitelů nakupuje zboží v jiných členských státech a bylo by lepší, kdyby tomu bylo jinak. Ovšem na druhé straně je právem spotřebitelů se proto rozhodnout a nebo se proto nerozhodnout bylo by dobré, eh, kdyby více podniků nabízelo své zboží v jiných členských státech, ale oni samozřejmě mají také právo rozhodnout se, jak chtějí. Jsou to otázky, na které by mě zajímala odpověď. Souhlasím s vámi, že ta čísla nejsou příliš vysoká a v některých státech jsou dokonce nižší než v jiných. Že se liší, to je samozřejmé. A eh, já bych si přála, kdybyste eh, provedl skutečné posouzení dopadů, neboli zaměřili byste se konkrétně na to, co to pro spotřebitele eh, konkrétně znamená. Tedy, aby to nebylo pouze obecné, ale Eh, aby tam bylo jasné, z jakých čísel to vychází. Já tady mám některá čísla a nevím vůbec, kde se tam berou. Je tady mnoho poznámek pod čarou, a, ale u mnoha čísel tam mm, ty poznámky pod čarou nejsou, není tam žádné upřesnění, kde se tam ta čísla vzala. A eh, když eh, pomyslím na diskuzi o různých plagiátech, třeba kterou vedeme v Německu, tak si musím porosit otázku, jestli je to opravdu vědecky provedená studie. Z čeho tedy vyplývají ta čísla? Z jakého základu vychází? To je nutné vědět, abychom se o to mohli opřít. Pokud jde o zelenou knihu, tam odpovědělo pouze málo lidí, eh, dohromady 320 odpovědí za celou Evropskou unii. Je snad toto základ pro kvalitní analýzu? Tím spíše, že 20 těchto odpovědí bylo od vlád, pět z parlamentů, dva senátů a potom eh, čtyři další od různých eh, dalších orgánů. To znamená, netýká se to přímo těch eh, zúčastněných subjektů. Takže jaký je základ, ze kterého vyplývá toto posouzení dopadů? Docela mě to zklamalo nebo zmátlo, a toto posouzení dopadu nevnímám jako skutečné posouzení dopadu, ale spíše mám pocit, že to je nějaký dokument, který byl připraven, aby podložil určitý názor a aby se vlastně podpořil určitý směr. A to není příliš vědecký přístup. Eh, zajímalo by mě, jak vědecí pracovníci na tom eh, eh, pracovali. V podstatě možná se o to ani nezajímám, protože oni by asi měli potom problémy ve své další kariéře. Eh, další věc, eh, několik eh, otázek, takový soubor otázek. Zajímalo by mě, zda bylo zjištěno, jestli je toto vhodný okamžik na předkládání tohoto návrhu zákona, protože jsme právě přijali směrnici o právech spotřebitelů, ta musí být teprve implementována do práva členských států. Nevíme, k jakým výsledkům povede, je tam alternativní legislativa, která se týká některých oblastech, které byly řešeny právě i tou směrnicí. Nebylo to eh, dobře proskoumáno, neustále se to změňuje, že ta směrnice existuje, směrnice o právech spotřebitelů, ale není tady posouzeno, jaký vliv to má. A i když se to tady neustále opakuje, tedy jaký je, eh, jaká je souvislost s Římem 1, jaké to bude mít dopady, ale to se tady neuvádí a mě by zajímalo, jaké důsledky to bude mít v této oblasti. Já vím, že na to máte svůj názor, ten názor už jste mi sdělil opakovaně, ale mě by eh, zajímalo, nebo přála bych si opravdu ta vědecký základ, ze kterého by to vycházelo, něco, co má skutečnou výpovědní hodnotu. Chybí mi tady také eh, analýza skutečného dopadu na spotřebitele. Tady se v podstatě pracuje s nějakými předpoklady, neustále se opakuje, že je pro ně výhodné, když to bude tak a tak, ale mě by zajímalo, jaký to má reálný dopad. Jak spotřebitel eh, získá informace, které potřebuje? Pane Staudenmayere, sám jste řekl, že eh, právo ve státech je, různých členských státech je různé a spotřebitel má možnost sám si vybrat, ale mě by zajímalo, který ze spotřebitelů je schopný uh, dva právní texty vzájemně porovnat a říci, který z něj je pro něj tím správnějším. Takového spotřebitele bych ráda viděla. Ještě nikdy uh, jsem žádného takového nepotkala. Já například k takovým spotřebitelům rozhodně nepatřím, potřebovala bych uh, mnoho času uh, na to, abych se s tím seznámila předtím, než bych nějakou smlouvu podepsala, protože je to opravdu velice komplexní. Uh, a to jsou všechno otázky, které to ve mně vyvolává. A e, velmi se jimi zabývám. Teď už jsem položila opravdu spoustu otázek a pan Staudenmajer určitě nebude mít dost času na to, aby na, ně, na všechny odpověděl. A proto bych chtěla vyslovit jednu prozbu. V Evropském parlamentu máme nový útvar, který se zabývá posouzením dopadů a e, těchto 208 nebo 209 stránek je k dispozici pouze v angličtině a to není můj mateřský jazyk, je to e, můj e, třetí jazyk a já jsem pochopila tu a tam něco, ale ne, rozhodně ne všechno. A proto bych chtěla poprosit, aby Mm, naše oddělení vypracovali posudek k tomuto posouzení dopadů a přála bych si, aby eh, byl vyhodnocen užitek evropského eh, evropské právní úpravy prodeje pro spotřebitele. My teď na to čas mít budeme a já bych byla velmi ráda, kdyby nějaké nezávislé místo provedlo analýzu toho, co jsme tady právě slyšeli a o čem se tady mluví. Thank you very much, um, for a very eh, Děkuji. Ano, eh, já se to tady poznamenávám a vyjadříme se k tomu později a dávám slovo panu Majerovi, aby položil své otázky. Děkuji, pane předsedo. První věc. Komise říká, že v roce 2012 eh, to je rok, kdy uplynulo 20 let eh, od eh, založení vnitřního trhu. Já si myslím, že vnitřní trh už vlastně byl definován v roce 57, tehdy se tomu říkalo společný trh a bylo to definováno prvním zákonem z roku 1957, kde se hovořilo o svobodě osob, zboží a kapitálu, o svobodě pohybu osob, zboží a kapitálu. A to je už déle než 20 let neboli, a na tom se asi všichni shodneme, odstraňovat překážky je eh, jedním z našich důležitých úkolů, aby vnitřní trh mohl fungovat. A pokud se shodneme na tomto cíli, tak eh, jde o to, že teď tady máme nařízení a my si musíme položit otázku, jestli je to cesta, jak odstranit další překážky. To je klíčové. A dále eh, musíme myslet také na rozdělení mezi výborem Jury a IMKO. Výbor Jury si nárokuje občanské právo, eh, rozhodování o občanském právu a bez pochyby k tomu také patří otázka, jaký nástroj, jestli to má být eh, toolbox, plná harmonizace, neúplná harmonizace a nebo zkrátka jaký nástroj se zvolí. Myslím si, eh, že eh, v některých eh, věcech je ale rozdělení kompetencí obtížné, například také pokud jde o posouzení dopadu. Ale neexistuje téměř žádný paragraf nebo odstavec, který by nepoukazoval na právo spotřebitelů. A proto tady bude velmi málo výlučné právomoci nebo kompetencí, ale dohodli jsme se z toho důvodu na tom, že s výborem Jury budeme velmi úzce spolupracovat. Nyní 27, brzy 28 různých právních systémů musí být prověřeno, proskoumáno s ohledem na to, jestli je možné postupovat cestou minimální harmonizace nebo toolbox. A zda se tímto způsobem přiblížíme eh, našemu cíli, hladkému fungování vnitřního trhu, anebo jestli eh, se dostaneme dál tím, že budeme eh, dávat nějakou fakultativní nabídku podnikům a spotřebitelům. Eh, další věc. Právo spotřebitelů máme eh, v nejrůznějších eh, legislativách, například také ve směrnici o právech spotřebitelů. A teď tady máme to posouzení dopadů a komise by tedy měla pečlivěji objasnit, zda spotřebitel Eh, kde jsme stanovili nejrůznější ustanovení ke spotřebiteli, tak zda spotřebitel eh, je tady eh, na tom stejně nebo hůře, nebo jestli ten přístup k němu je identický v konkrétních věcech a také viděno celkově. Byl bych rád, kdybychom si to vyjasnili. Druhá věc, otázka ta fakultativně eh, volitelné právo, tedy ta možnost vybrat si. A já si myslím, že by nemělo být eh, problematické eh, v praxi přečíst si smlouvy, seznámit se s nimi a rozhodnout se, ale to nikdo nedělá, protože na internetu se postupuje tak, že si najdu to, co chci, podívám se na cenu a potom zkrátka souhlasím. A většinu eh, spotřebitelů nezajímá, v jakém právním systému to celé běží. To celé má smysl pouze v případě, že dojde eh, k nějakému nedostatku, že například je eh, porušené to zboží, není, není v té správné kvalitě, nebo zkrátka vyskytne se nějaký problém. Pokud, je vše, pokud vše běží tak, jak má, tak potom žádnou ochranu spotřebitelů vůbec nepotřebuje. Otázka je, zda chceme svobodu vnitřního trhu regulovat eh, úplně, a nebo jestli budeme vycházet z toho, že naše spotřebitelé jsou zodpovědné osoby a že je bereme vážně. Mohli bychom spotřebitelům říci ano, mohli bychom to samozřejmě harmonizovat zcela úplně, ale nebo ti můžeme dát k ruce nástroj, kde ty sám můžeš rozhodnout, jak postupovat. A já si myslím, že právě tuto možnost bychom měli využít. Využili jsme ji v mnoha oblastech. Máme už takové věci v jiných oblastech. Máme Eh, například drobné žaloby, kde se mohu eh, rozhodnout, jestli budu postupovat podle národního práva anebo podle evropského práva. Máme například i evropské společnosti. Každý se může sám rozhodnout, jestli eh, chce německou akciovou společnost, lucemburskou, francouzskou nebo evropskou. A já si myslím, že tento systém se poměrně dobře osvědčil a proto si myslím, že bychom i tady mohli říci, že svoboda volby pro spotřebitele není eh, v zásadě nic špatného, naopak je to pozitivní. Ovšem, je tady jedna otázka na komisi v tuto chvíli. Zda za tohoto systému spotřebitel, občan, má tu volbu skutečně, a nebo není to tak, že podnik vždy něco nabídne a řekne, já to nabízím pouze v rámci tohoto režimu. Protože potom by ten spotřebitel vlastně žádnou volbu neměl, a nebo je to podle posouzení dopadů tak, že kvůli eh, té rozmanitosti, kvůli hospodářské soutěži, jeden podnik nabízí za eh, podmínek národního legislativního systému a eh, nějaký jiný, nějaká jiná firma potom podle třeba evropského systému nebo podle jiného systému. Jaká je tam tedy volba pro spotřebitele? Eh, protože když chci nějaký kotel například, tak tam mám 10 nabídek a pak tam je u toho eh, uvedeno, ano, můžu to koupit za národních eh, pravidel anebo za evropských a potom se mohu rozhodnout. Pokud tam mám ovšem jednu, jednu nabídku a firma mi řekne, ano, já to prodám pouze za evropské legislativy, za podmínek evropské legislativy a nic jiného tam není, tak potom spotřebitel vůbec žádnou volbu nemá. Třetí otázka. V posouzení eh, dopadů by mě zajímala jedna věc. Neustále se tvrdí, že malé a střední podniky, já to teď řeknu tak eh, obecně, říká se, že to vůbec vlastně nechtějí, že nechtějí eh, nějaké spojování. Tedy, pardon, podniky to zkrátka nechtějí. Například eh, ve Spaném království jsou mnozí, kteří jsou proti. A byl tam také zástupce svazu malých a středních podniků, který říkal, ano, my jsme pro, protože to jsou um, obchody, které probíhají eh, zcela běžně. A my tady právě o něčem takovém hovoříme. Komise tady hovořila o průměru 52 eh, euro, ale nikdy tady nehovoříme třeba o nákupu nějaké luxusní lodi nebo eh, něčeho dalšího luxusního, nějakého dalšího luxusního produktu. To je něco, co se neupravuje tímto způsobem. Mám tady tyto tři otázky, ještě jednou to zopakuji. Ehm, kupní právo, právo spotřebitelů, jak to vzájemně vypadá, přiměřeností, ochranou je stejná, menší nebo stejná, má spotřebitel skutečnou volbu a jak to vypadá se svazy v Evropě, pokud jde o malé a střední podniky. Chtějí malé a střední podniky tuto věc? Využili by vůbec této nabídky a e, potom, jak to tady vypadá? E, mají spotřebitelé opravdu tu volbu mezi národním a evropským systémem? Děkuji. I zde jsem se snažil si všechno eh, zapsat a nevím, jestli zastupce komise bude mít dostatek eh, času na to odpovědět. Pane Krojcmane, chtěl jste hovořit? Tak eh, já jsem bohužel nemohl následovat nebo sledovat celou tuto debatu, protože jsem měl návštěvníky. No, vy asi víte, že v německém Bundestagu jsou rezoluce od CDU a FDP, kterým se toto nelíbí, ale já to eh, vidím trošku jinak a také eh, jsem hovořil s Brity, eh, kteří, a byli to tedy střední vrstva a velice to za mě zajímalo. Eh, je tady prostě nabídka společného eh, prodejního nebo kupního práva, eh, které lze používat dobrovolně. To znamená, že smluvní strany to mohou použít, pokud chtějí, <clears throat> ale jinak jim tady mohou používat nadále národní právo. A my jsme tedy viděli, jak je obtížné u směrnici o spotřebitelských právech vytvářet jednotná pravidla, poněvadž máme různé právní kultury. My samozřejmě jsme se do toho pouštili s dobrou vůli a výsledek byl ovšem nepříliš eh, pozbudivý. No prostě nedosáhli jsme relativně mnoho. Čili tady eh, nyní jsme v situaci, říkáme, toto je nabídka, taky vyzkoušejme. My třeba víme, že že eh, ta ochrana spotřebitelů je vyšší podle tohoto evropského práva, čili to je taková pobídka pro spotřebitele. Ale samozřejmě, že žádný podnik eh, nemůže být nucen k tomu, aby prodával do zahraničí, a tak nemůže být ani nucen, aby někdo prodával, pokud se prodával, tak prodával právě podle tohoto práva. Jestliže někdo se prostě vyzná v právu té země, do které prodává, tak proč to nadále nepokračovat podle národní práva. Takže eh, tady je skutečně možné, že pokud tady toto společné evropské právo bude lepší než to národní, tak se to nakonec eh, prosadí já samozřejmě vím, že tady máme posudky dopadu a, a můžeme potom e, porovnávat tedy, jaký vliv by mělo co po nějakých dobách a můžeme v této chvíli pouze filozofovat, ale v zásadě e, e, v zásadě já si myslím, že jakožto nabídka, by se to mělo využít, mělo by se to zavést a potom uvidíme. A pokud to prostě eh, pokud to prostě se neujme, až to nikdo nebude chtít, tak eh, v podstatě se nic nestalo, prostě jsme to zkusili a je dobře, že teď víme, že to je prostě k těm 27 možnostem budeme mít 28 a uvidíme, jak to dopadne. Děkuji. Já chci připomenout, že dnes o tom jednáme proto, že chceme pochopit celou tu analýzu, která stojí za tímto za tímto návrhem a neměli bychom předjímat ty závěry. Já si myslím, že paní Gepard, já a pan Majer chceme eh, pochopit ty údaje, ty, ty výsledky, takže eh, abychom, kvůli tomu jsme zde, ale děkuji za to vaše vystoupení. Eh, pojďme se vrátit k tomu, co je předmětem dnešního jednání, to je mm, tedy prezentace výsledků studie dopadu. Já mám několik otázek za paní Mm, za eh, kolegu Foxe. Navážu na to, co řekla paní Gephardt a její návrh, že by bylo vhodné, vy jste tady nebyl, pane Krojcmane, ale paní Gephardt navrhla, že by bylo vhodné, aby abychom jako výbor předali tuto studii dopadů Eh, našemu oddělení, které by se k tomu mělo vyslovit. A to proto, že máme silné pochybnosti paní Gepard i pan Majer a já určitě, že ty údaje nejsou příliš solidní. Máme pochybnosti o kvalitě a důkladnosti a pan um, rozhodně nás, eh, pan zástupce komise nepřesvědčil o tom, že to tak je jde o to, že tady slyšíme, že na základě dosti povrchních, musím tedy říci, eh, eh, podíváme se na eurobarometr, byly to, byl to jenom vzorek, eh, telefonní rozhovory, že z toho vyplývá, že nedostatek společného smluvního práva omezuje společnosti, aby obchodovali přeshraničně. A jsou tu dosti, podle mého názoru, neuvěřitelná čísla. Neviděl jsem žádnou uh, uh, ekonomickou analýzu, která by prokázala, že skutečně bychom se ten obchod tak úžasně zlepšil. Vzhledem k tomu, co řekl pan Kreutzmann, na to reaguji, není tady vůbec žádná, žádný doklad o tom, že by si eh, obchodní společnosti toto zvolili eh, zvolili na místo stávajícího nástroje a to je směrnice o právech spotřebitelů. To znamená, ta základna, o kterou se opíráte, se vlastně změnila, protože směrnice o ochraně práv spotřebitelů byla přijata. A my, když jsme ve skupině k digitální ekonomice hovořili o evropských spotřebitelích a 12-bodovém etickém kodexu, který by byl jaký, jakousi společným rámcem pro smluvní právo ve všech uh, Eh, systémech. Šest těch bodů bylo v té směrnici, to znamená, že již polovinu jsme měli splněnou s tou stávající legislativou. A já tady nevidím nic, leda, že by mi to uniklo, že by zde byly statistické údaje, které by řekly, takto to vypadá kdybychom realizovali to, co navrhuje komise a tak to by to vypadalo, kdybychom se drželi stávajícího. To tady nevidím a nevidím také nic, co by nám řeklo, že spotřebitelé lům jde tolik o smluvní právo, že kvůli tomu nekupují přeshraničně. A ty Eh, smluvní podmínky, eh, vy jste to také tak říkal, my, my, nám je to velmi jasné, my víme, jak vypadají ty výzkumy, co se týče přeshraničního prodeje, ale tady nevidím žádné důkazy z vaší analýzy, že toto je to, co brání společnostem provádět ten přeshraniční prodej. Já se s vámi nebudu dohadovat o těch číslech. My máme jasné analýzy odborníků, kteří zkoumali eh, údaje a z toho vyplývá, že <clears throat> přeceňujete význam smluvního práva na základě těch údajů, které, možná, eh, které máte. Možná, že se tomu budete vzpírat a, a myslím si ale, že my skutečně potřebujeme oponentní názor. A paní Gepard to řekla. Ta základna, to východisko se změnilo, to je důležité. A údaje, které máte, byly eh, zhromážděny předtím, než ty detaily vašeho Eh, návrhu. A když jste se ptali o obchodních společností, tak ani vlastně neznali alternativu. Jak můžete říci, že toto je vše spásné řešení, které skutečně pomůže spotřebitelům i obchodním společnostím. Takže jak můžete tvrdit, že to skutečně bude zajistí eh, ten, ten mm, to obchod, ten biznis navíc, když tady nemáme skutečně spolehlivou analýzu. Já si myslím, že máme právo potom to volat, než se rozhodneme, že bychom měli konat. Musíme si ujasnit, odkud vycházíme nyní. Totiž máme směrnici o právech spotřebitelů. A to je důležité. Důležité je i toto, a toto jsou také ty výstupy a proto musíme Eh, žádat ten oponentní názor. Třeba, že ta stávající legislativa neřeší všechny otázky, jaké je to východisko a jak zdůvodnit to, že je potřeba konat na úrovni Evropské unie a jak tato iniciativa zapadá do spotřebitelské agendy, kterou právě prezentoval pan eh, Dalí. A za, za druhé, jak se to navazuje na další cíle lepšího fungování vnitřního trhu, lepší prezentace všech těch variant těch obcí, jejich vysvětlení eh, z hlediska realizovatosti a proč jste vyloučili některé ty varianty. Byl, to nebylo jasně vysvětleno. Dále byste měli vyslovit určité domněnky, které byly vysloveny předtím, než byla provedena ta stanie. Měli byste vyjasnit také eh, určitá hmotně právní ustanovení, která by k tomu, jak by vypadala a jaký, jaký to bude mít dopad na podniky a spotřebitele a také náklady na implementaci toho návrhu. Eh, v, sou, v, ve srovnání s náklady na implementaci směrnice. Jestli toto vám zní, uh, již jakože jste to slyšel, já jsem vlastně zhrnul to, co řekla komise samotná. My vlastně chceme, aby komise vzala v potaz doporučení své vlastní, svého vlastního oddělení to jsem tady zopakoval a já si myslím, že je skutečně oprávněné, abychom zapojili náš vlastní e, útvar pro dopadové studie, abychom to učinili před e, e, naším slyšením v září. A i pan Majer nastěňoval některé aspekty, co se týče volby a té variantnosti. A doufám, že to je ta cesta, kterou se chceme u, u, ubírat. Takže to bylo zhrnutí uh, eh, stanoviska pana Foxe. Ještě někdo se chce vyjádřit? Pan Tarabela uh, již održe, uh, odešel, tak pan Sedlmajer. Děkuji. Já se pokusím reagovat na všechny otázky. Jak jste si všiml, bylo jich tu hodně. Pokud mi něco uniklo, tak mi prosím uh, Eh, připomeňte tuto otázku a rád na ní eh, zareaguji. Není to, že by to z mé strany byla nějaká zlá vůle. in chronologischer Reihenfolge. Takže já bych to počátě. Hm, paní Gebhardt. Eh, Možná, že tedy ty první tři body shodnu, eh, čili ten impact assessment, jakým způsobem se dělal, jak se zněly otázky a všechno podobného. Takže eh, impact assessment to eh, dělali moji kolegové z příslušných útvarů v komisi, takže já tady samozřejmě za to nesu část zodpovědnosti osobně. Zahájili jsme studii, eh, která měla připravit data a jejich analýzy. Byla to studie na základě makroekonomického modelu. Ten byl vypracován a na základě toho jsme potom provedli řadu odhadů. Eh, ty, ta čísla pocházejí z řady zdrojů. Eh, jsou to například dotazové akce. My jsme použili tři ankety Eurobarometru a tady bych reagoval přímo na otázku pana Harbra. A sice to se týká mm, těch vzorků z Eurobarometru. Tady můžete tedy eh, argumentovat, jestli je to malý nebo velký vzorek, ale prostě v každém případě je to takový eh, vzorek, aby bylo možné ho statisticky extrapolovat, takže my skutečně můžeme říci na základě toho vzorku, tohoto vzorku, že se to týče všech evropských spotřebitelů nebo podniků. Tak, eh, pak jsme měli další dva stroje, další dvě ankety. Tady jsme používali prostředky komise, to jsou takzvané, takzvaný panel malých a střední podniků a druhý je European Business Test Panel. Ten zahrnuje všechny podniky. To je prostě eh, řada podniků, které dobrovolně vyplňují dotazníky komise. Samozřejmě jsou to čísla, která nejsou reprezentativní a otevřeně eh, řekneme, ani co do celkového počtu, ani co do geografického rozdělení, ale eh, ten eh, panel malé a střední podniků se týká pouze malé a střední podniky. Dále jsme používali statistiky, třeba statistiky Eurostatu, dále jsme použili statistické výzkumy a další výzkumy a tento makroekonomický model, který vypracovala tato studie, jak bylo řečeno. Čili toto jsme použili. Na tomto základě eh, vzniklo naše posouzení dopadu. Jak byly eh, postaveny otázky, samozřejmě tak o tom můžeme debatovat, proč ne, ale musím říct, že jsme se velice mimořádně snažili, aby ty otázky byly neutrální. Bylo jasné, že ty otázky prostě nesmí být eh, žádným způsobem manipulativní určitým směrem. Mimořádně jsme se snažili, aby zněly ty otázky tak, aby to vyznění bylo neutrální. A také třeba říci, že velké instituty, jako třeba Galop, eh, nám také eh, vlastně využívali jsme jejich eh, rozsáhlé poznatky, jakým způsobem se ptát, a my tedy můžeme eh, tedy říci, že ty otázky byly eh, položeny správně. Všechny tyto studie a vzory jsou zmíněny v poznámkách pod čarou, jsou k dispozici na našich webových stránkách, to znamená, že mm, kdokoliv se na to může podívat. Další body, paní Gebhardt. Eh, jednak říkáte, že každý má právo nakupovat a prodávat, samozřejmě s tím souhlasíme. No a kouslo tohoto opcionálního instrumentu spočívá v tom, že podniky se nyní mohou vybrat, jestli budou eh, používat tento instrument k prodeji, případně spotřebitel k nákupu. Čili tady nejde o to, jestli prodám, neprodám, ale jde o to, že teď mohu prodat ještě také tímto způsobem. Dále těch 321 eh, odpovědí v té, k té zelené knize. Ano, je to tak. Eh, můžete to vidět jako pouze 320 nebo prostě 320. Eh, nad tím my ale nemáme žádnou kontrolu. My jsme eh, tu konsultační lhůtu dali na 18 měsíců, to byla ta nejdelší, co jsem vůbec kdy viděl za svých 18 let v komisi. <clears throat> Když dáváme 7 eh, měsíců a máme 320 odpovědí, tak to jsme asi dosáhli maxima. No a pak ještě eh, důležitý bod, který tady zazněl dvakrát, a sice CRD, jak toto bylo zahrnuto. Takže ano, my jsme CRD zahrnuli. To znamená, tady jsme se, eh, jaké důsledky budeme mít to, když nic nezměníme, Dále jsme se zajímali o administrativní náklady, prostě všechny. A tady samozřejmě ty příslušné předpisy ze CRD jsme eh, odpočetli, poněvadž jsme vycházeli z toho, že CRD do té doby bude prostě dávno platit, takže to nebudou nové náklady. A teď ještě příloha 8, tam je analýza nejdůležitějších ustanovení návrhu, která pro spotřebitele a podniky znamenají náklady a i zde je započteno CRD. To znamená, že CRD jsme zohlednili v maximálně možné míře a přesto se domníváme, že stojí za to. A pak ještě jeden bod pana Harbra, a sice otázka, e, co se všechno skrývá pod CRD. Tak e, my máme v posouzení dopadu tabulku. E, my jsme v tom návrhu identifikovali 13 modulů a z toho tři moduly jsou pokryty právě tím CRD. To je na straně 60, pardon, 8, 8 posouzení dopadu a potom na straně 68, tam je ta tabulka ještě jednou. Máme tady 13 modulů, z toho 3 eh, pokrývací ady, to znamená informace o předzavřením smlouvy, přechodu rizika a tak dále. Eh, ty další moduly tam nejsou a právě v eh, tom spočívá eh, přidaná hodnota oproti CRD. Vliv na Řím 1, jak řekla paní Gebhardt, no tak ty musíme, ten eh, vliv musíme eh, zkoumat, protože Řím 1 platí a platit bude. Řím 1 de facto potřebujeme i pro tuto konstrukci ve smyslu soukromoprávního. právního protože koncept použitého práva se právě opírá o Řím jednám. Což znamená, že pouze v rámci použitého práva je možné zvolit druhý režim. Takže Řím jedna se bude nadále používat, to znamená, že tady není třeba zkoumat eh, dopady na Řím 1, poněvadž eh, tam vlastně žádné negativní ani nebudou. Pak je tady otázka, který spotřebitel <clears throat> je schopný si porovnat domácí právo a eh, společné evropské právo. Samozřejmě, že to nikdo dělat nemůže ze spotřebitelů. To možná eh, i právníci by měli potíže tohleto zvládnout, leda, že by měli specializaci právě v této oblasti. Nicméně to je snad normální, nevím, jak jste na tom vy, ale já už jsem eh, uzavřel na internetu mnoho smluv, nikdy nečtu všeobecné podmínky, jsem právník a pracuji 15 let v ochraně spotřebitelů Myslím, že běžný spotřebitel vůbec neví, že existuje něco jako mezinárodní právo. Já jsem se ptal mezi eh, svými známými a rodinou a všichni si eh, mysleli, že když si eh, třeba kupuje tričko ve španělskou stánku, takže je to podle německého práva. Samozřejmě nesmysl. Takže spotřebitel není schopen eh, si porovnat eh, rozdíly mezi eh, svým domácím a tímto mezinárodním právem. Ale nemusí, protože mu nic nehrozí. To už bylo řečeno. Všechno, co je harmonizováno na úrovni EU, se přebírá. To znamená, že ta ochrana spotřebitele je buď to stejná, nebo v mnohých věcech i vyšší. Eh, pokud máme minimální harmonizaci nebo nemáme žádnou harmonizaci, tak můžeme zcela bezpečně říci, že tento návrh pro velkou drtivou většinu evropských spotřebitelů eh, neznamená buď nic, nebo znamená zlepšení právního postavení znamená, že spotřebitel si nic nemusí porovnávat, on prostě jenom musí vědět, že tady je cosi nového. A z tohoto důvodu eh, tam bude standardizovaná informace, kterou musí dostat eh, v příloze. Jaký máme tady příloze? Eh, tady experti to mohou kritizovat, protože to vypadá jako upozornění, jako varování. Vypadá to jako příbalový leták u prášku. Prostě eh, to je vlastně, eh, tam bývá vždycky jako varování, ale tady se prostě odborníci postaví nad tím, proč varujete spotřebitele. Teď pro něho to není riziko, pro něho je to zlepšení, ale vyvzujete falešný dojem. No proč to děláme? Podstatné je, aby spotřebitel věděl, že taková věc existuje a Eh, aby věděl, že zde se nachází mimo působnost domácího práva. když jsme měli ještě NDR a NSR, tak eh, tam bylo napsáno vždycky v Berlíně, nyní vstupujete do amerického sektoru, ale nemusel nikdo nic eh, porovnávat, čili tady je to stejné. My jenom chceme, aby bylo jasné, že spotřebitel ví, co dělá. My jsme právě Eh, spustili studii a sice je to z hlediska, tedy výzkum z hlediska behavioral economics a má to odpověď na otázku, zda eh, jsme si jisti, že eh, spotřebitel ví všechno to, co vědět potřebuje. A že tedy prostě ty informace, co tam jsou, nejsou zbytečné a že jsou prezentovány tak, jak mu to prospěje. Takže eh, tím chceme zajistit to, aby se dobrovolná volba tohoto společného kupního práva eh, aby byla prostě informovaná. My jsme konzultovali také se svazy malých a středních podniků, od ní jsme také dostali eh, užitečné návody, jak to eh, zlepšit, jak to sformulovat lépe. K panu Majerovi. Pan Majer se ptá, zda ochrana spotřebitele v EU je lepší a, nebo ne, vzhledem tedy k tomu eh, společnému kupnímu právu. My jsme s panem eh, panu Harbrovi, Lénemu a paní Bols eh, zaslali nedávno tabulku, to je nějakých 80 stráneček, na kterých je porovnáno porovnána ochrana spotřebitele v rámci plné harmonizace, čili CRD, a eh, případně a v případě, jak to je u částečné Eh, harmonizace podle příslušných směrnic. Když se podíváte na ty tabulky a ti, kdo ještě nemají, tak je dostanou, tak uvidíte, že první 40 stran to je o CRD. A tam je všude napsáno, že ta eh, ochrana spotřebitele podle návrhu ve srovnání se CRD je naprosto stejná věcně Eh, věcně identická. Eh, jsou tam nějaké drobné rozdíly ve formulacích, ale to je tak asi všecko. To je dáno tím, že v jednom případě jde o směrnici, po druhé, ve druhém o nařízení. Čili jsou to, eh, je to prostě úroveň CRD. A pokud se týče ostatních směrnic, tak eh, zjistíte, že i tam, kde je pouze eh, minimální harmonizace, čili tam, kde je, se uplatňuje pouze eh, zákaz zneužitelných zneužitelných ustanovení a podobně, tak tam jsme také na minimálně stejné úrovni. Ano, čili to společné právo Mm, je minimálně stejně dobré, ale často lepší než eh, současnost. Eh, může si skutečně spotřebitel vybrat, zeptal se pan Ayer, no tak můžeme si představit tři situaci. Jedna, eh, některé podniky zvolí SIZEL, jiné zvolí národní právo a jiné nabídnou možnosti. A pak tedy bude záležet na spotřebiteli, jestli přijme to či ono. A tady je třeba zmínit, že podle provedených eh, dotazů v rámci Eurobarometru eh, jsme narazili na poměrně vysokou míru souhlasu. To je v B2C 1,70%, podniků říká, že by šlo do společného evropského práva a 37 eh, eh, říkali, že by to bylo eh, že by šli pro ten, na ten opční instrument a v B2B a B2C tam ta čísla jsou velmi srovnatelná. Tato čísla jsme ovšem nepřevzali proto, abychom je zapracovali do posouzení dopadu. Jsou to velice pozitivní čísla. Čili my jsme eh, k tomu přistoupili výrazně konzervativněji a to je příklad takové té červené niti, která se táhne celým tímto cvičením. Sice my se vždy rozhodujeme pro to nejkonzervativnější možnost. My vycházíme z 25%, že z toho, že 25% by tento nástroj zvolili, čili je to daleko méně, než eh, kolik ukazuje Eurobarometr. A tím jsem zodpověděl také otázku pana Majera, zda tedy podniky by si by to chtěli, by to skutečně volili. Samozřejmě nevíme, dokud nebudeme mít eh, konečnou podobu toho instrumentu, ale eh, podle našich velice konzervativních odhadů posouzení dopadů vycházíme z těch 25% podniků. A teď se dostávám k otázce pana předsedy. A už jsem tady eh, reagoval na ten příliš malý vzorek a k těm eh, různým modulům. Naši spotřebitelé, eh, tedy spotřebitelé, zajímají se smluvním právem? Já myslím, že spíš ne. A já už jsem úvodem řekl, že 65% spotřebitelů, tak eh, ti se rozhodují podle ceny. Toto je rozhodující faktor. A přesně o to nám jde. My doufáme, že zvýšení konkurence, rozšíření nabídky povede ke snížení cen a eh, já, když jsem na začátku hovořil o tom spotřebitelském koši a o tom, zda spotřebitelé jsou schopni eh, určité zboží nakoupit levně z zahraničí, tak eh, často tomu tak je více než polovině případů tomu tak je. A jelikož cena patří k rozhodujícím faktorům, tak si myslíme, že opravdu toto povede k tomu, že spotřebitelé budou optovat pro mm, tuto právní základnu. Ale my jsme se také eh, ptali v Eurobarometru o, eh, o překážkách, eh, které souvisí se smluvním právem a tady 44 eh, dotázaných uvádělo, že skutečně z toho mají obavy, že to může být problém. Eh, jsou tyto překážky opravdu rozhodujícími překážkami pro firmy, jste se ptali? No, jak jsem již řekl, záleží na tom, jestli se díváte na transakce B2B nebo B2C a e, v datech eurobarometru, které jsou dostupné na našich webových stránkách, na článce, na stránce 23 dostanete čísla pro B2C a 21 na B2B. A jsou tam ty překážky různé. A jak už jsem řekl, v případě B2C jsou smluvní překážky, jsou na eh, eh, místě prvním, šestém, sedmém a u B2B 3, 6, 7 a 8. Jinými slovy jsou velmi důležité. Já neříkám, že, to, že nejsou jiné překážky, jako třeba jazykové, kulturní, logistické, eh, eh, zákaznický servis, vzdálenost a tak dále tady jsou, ale jsou relativně méně důležité než smluvní právo. A to, že říkáme, že existují ještě jiné překážky, tak to neznamená, že tedy eh, eh, se budeme zabývat pouze jinými eh, překážkami a nebudeme se zabývat těmi, které jsme již dříve identifikovali. Samozřejmě, že my se tím vším zabýváme, ale nechceme harmonizovat jazyk, že ano, to je obohacením Evropy, takže proč by to měli chtít harmonizovat? Čili skutečně my se zabýváme něčím, co skutečně patří těm nejvážnějším překážkám v přeshraničním obchodování, ale v každém případě, jak už jsem řekl, jsme to zredukovali jenom na 25% podíl. Že tedy prostě z to vycházíme. No a konečně se dostávám tedy eh, k tomu, eh, co jste citovali eh, z stanoviska Impact Assessment Board komise. Tak postup je takový, že my vždycky toto všechno musíme dát Impact Assessment Boardu, eh, tam ono to je takový inkviziční orgán a, a opravdu oni eh, Impact Assessment podrobují velmi podrobné analýze. A musím říct, že eh, to schválili, přičemž jejich posudek byl většinou schvalující. Samozřejmě, že eh, jsme eh, tam také dali možnost implementace možnosti číslo 5 a <clears throat> u opcionálních instrumentů to bylo 1,89 milionů, tedy implementační náklady, což eh, je důležité Eh, když to porovnáte s eh, náklady plné harmonizace, to by bylo 217 milionů. A z důvodu, eh, to je z důvodu, který jsem vysvětlil, a sice, že tam by to postihlo všechny firmy, včetně těch, které prostě přeshraničně obchodovat nechtějí a nebudou. My jsme detailně debatovali také možnost, kdy nebudeme dělat nic a došli jsme k výsledku, že situace by byla taková, že by nadále přetrvávaly dosavadní překážky a stály by v cestě eh, obchodování přeshraničního. Také jsme se zabývali CRD a také tím, jak to ovlivňuje spotřebitelskou agendu. A to je důležitý bod, poněvadž my jsme řekli ve sdělení, který, které doprovázelo návrh komise, že komise bude i nadále navrhovat harmonizační iniciativy tam, kde je to vhodné a potřebné. Čili tento nástroj, respektive eh, tento typ nástrojů neznamená, že všechno bude jenom dobrovolné, ale bude to podle potřeb jak, si jsme, jak jsme identifikovali. A to je všechno. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, že jste vše tak uh, důkladně zodpověděli. Já myslím, že již se vyhneme dalšímu kolečku otázek. Uh, uh, my jsme si vyslechli to, co jste řekl. Já mám stejné výhrady, ty zůstávají na místě. Nevím, jak na tom je paní Gephardt ale vzhledem k tomu, že jsme již eh, přetáhli malinko eh, dovolený čas, tak bychom vám eh, poděkovali za to, že jste přišli a za to, že jste se věnovali této věci. Myslíme si, že to bylo užitečné a jistě budete prezentovat tento, tuto studii dopadů i v širším fóru, tak to bylo jistě hodně práce, třeba, že jsme ji kritizovali a vážíme si té, eh, toho rozsáhlého záběru, eh, i když my se možná na ty údaje nedíváme úplně stejně a máme pocit, že nebyly ty, ty eh, výchozí údaje zpracovávány dosti rigidně. Naši zpravodajové mají něco, co by chtěli k tomu dnes ještě říci? Není tomu tak? Eh, paní Gepard skutečně udělala konkrétní návrh, souhlasí s tím spoluzpravodaj a nebo máme takto postupovat, to znamená po, požádat o podnetní názor? Já to ještě jednou zopakuji. Mám ještě jeden další návrh. Když komise hovořila, tak mě napadla ještě jedna otázka. A proto bych ji chtěla ještě jednou položit, nebo položit. Jde o to, jestli eh, nepožádáme eh, náš eh, útvar pro posuzování dopadů o to, aby se na to podívali, aby zjistili, jestli eh, je to opravdu eh, dobrý podklad nebo jaké jsou tam mezery. Protože vzhledem k tomu, že ta rozhodnutí, která přijmeme, budou mít dalekosáhlý dopad, tak bych si chtěla být jistá, že ten podklad, ze kterého vycházíme, je opravdu eh, neprůstřelný. Potom mám druhou prozbu a ta je na právní službu Opět kvůli tomu, co říkala Evropská komise a odpověď na, ří, na mou otázku k Řím 1. Já musím říci, že z toho opravdu nemám dobrý pocit a bylo by dobré, kdyby naš naše právní služba z právního pohledu fundovaně, samozřejmě ne okamžitě, protože to bude muset být eh, důkladně zanalizováno, ale zkrátka byla bych ráda, kdyby nám popsali, jaké dopady může mít to eh, eh, nařízení s těmi alternativami a také pokud jde o Řím 1, s ohledem na to, co říkala komise, že to nebude mít žádné dopady na spotřebitele, musím říct, že si to nedovedu představit, protože Řím 1 vychází ze stávajícího práva spotřebitele. Pokud ovšem spotřebitel rozhoduje jako alternativu zvolit evropské právo, tak si nedovedu představit, že později, když bude mít problém, tak eh, že by mohl říct, že dobře, teď můj podpis neplatí, ale já bych chtěl eh, tedy změnit své rozhodnutí a chci, aby se to řešilo podle německé legislativy, podle, země mé, podle mé vlastní země. Takže eh, já už jsem k tomu slyšela opravdu různé názory a nevím, který ten názor je ten, který platí a bylo by dobré, kdybychom si v tom udělali jasno. Well, uh, can I just get, see what Mr. Meyer feels about? Uh, Pan Majer, jaký vy máte na, názor? Souhlasíte s tím návrhem paní Gepard, abychom eh, předali toto oddělení, eh, toto, mm, toto k oddělení pro vydání oponentního názoru k to studii dopadu? Děkuji, pane předsedo. Myslím, že bychom si měli promluvit ještě jednou o obsahu, protože já považuji za vyloučené, Eh, že bychom eh, tady začali opět úplně od začátku a nově tady v podstatě prováděli další posouzení dopadů. Teď eh, jde pouze o to, že musíme vypracovat stanovisko k posouzení dopadů a v jakém rozsahu, to by mělo být v rozsahu našich pravomocí. Přece nemůžeme tady dělat nějaké rozsouhlé posouzení dopadů a říci, že ta, ta příslušnost nás nezajímá, ale o tom nemusíme rozhodovat dnes, můžeme se o tom rozhodnout zítra, poté, co si o tom promluvíme, protože já bych jen chtěl, až je něčím pověříme, tak aby jsme jim konkrétně řekli, co po nich chceme. Ano, to si také uvědomuji. Samozřejmě nejde o to, abychom provedli nové posouzení dopadů, to je v kompetenci Evropské komise a není to naším úkolem, ale jednoduše je tady celá řada otevřených otázek, příliš otevřených otázek a proto to musíme vyjasnit. A mně jde především o oblast práva spotřebitelů. A pokud jde o otázky, tak je budeme muset naformulovat Nemůžeme tady eh, paušálně říci, dobře, udělejte tady něco, ale musíme to pěkně vymezit. Uh, um, Já bych tedy navrhl toto. Zazněla tu celá řada eh, doporučení, kdybyste se tedy, prosím, vy dva zpravodajové mohli eh, sejít a možná s panem Týstelem projednat i harmonogram a specifické uh, věci a co se týče těch právních otázek, zda byste je také mohli přesně naformulovat, předat to také stínovým zpravodajům a tak bychom postupovali eh, tak, že by to potom koordinátoři schválili nejenom na základě výměny dopisů. Co se týče studie dopadů, jistě nejsme jediná skupina, která má eh, o to zájem a jsou tady ještě další analýzy třetích stran. Musíme se mm, eh, na to vyspat a myslím si, že těch oponentur bude více. A závěrem chci připomenout, že jsme se s tím seznámili detailně a že se snažíme, abychom zjistili, jaký bude důsledek harmonizace a vedle toho by proběhla ještě doplňující analýza, která e, zjišťovala, e, jak by to vypadalo jenom s harmonizací v těch klíčových oblastech a pro nás bez e, ohledu na to, co máme před sebou, si domnívám, že jsme se zatím nezabývali korelacemi mezi tím, jak to by to vypadalo s plnou harmonizací a nebo jenom s tou částečně, jak by to vypadalo pro spotřebitelo. Ve směrnici, podle směrnice jsme již harmonizovali ty klíčové věci pro spotřebitele, to, co je pro ně nejdůležitější. A kdybychom to eh, navázali ještě na řešení, alternativní řešení sporu nebo řešení sporu online, měli bychom tady uh, to bych rád viděl jako součást té analýzy, eh, co je preferencí spotřebitelů, co jsme do, čeho jsme dosáhli uh, tou směrnicí a jaké tady zbývají otevřené otázky, co se týče uh, právní úpravy prodeje. Já Eh, tady o tom mnoho nevidím. Je tady jedna studie z, e, zmiňována chování spotřebitelů, ale pokud je navíc nějaký materiál, nějaká analýza, kterou bychom mohli vzít v potaz, protože e, naše oddělení pro ty dopadové studie jistě se bude s vámi hovořit, ale myslíme si, že těch analýz je spousta k dispozici a že bychom je měli vel, s velmi otevřeným hledím všechny, při, všechny porovnat a e, e, tím validovat nebo vyvrátit závěry komise e, velmi nezávislým a otevřeným způsobem. Děkuji komisi a celému týmu pana Steinmeiera. Omlouvám se, že tady nebylo tolik posluchačů, jak bych byl čekal, ale třeba eh, byli na internetu, kde nás sledovali. Děkuji jim tež za pozornost a eh, můžete si také nechat posílat přes naší webovou stránku náš newsletter a také si tam najdete všechny naše zprávy. Děkuji paní Gepard a panu Majerovi za tu práci. A co se týče lhůt, Vypadá to následovně, jenom potvrdím. Přečtu to za zpravodaje. Devatenáctého června bude workshop na právním výboru, co se týče prostředků nápravy. To máme jako sdílenou kompetenci. 18. září bude slyšení v IMKU. A některé ty věci, které tu zazněly, se tam objeví a výbor pro, pro právní záležitosti bude 27.11. mít slyšení s národními parlamenty. V polovině prosince bude předložena zpráva, takže ta analýza, kterou eh, provádíme, se potom eh, naváže na revizi celé tu celé té zprávy a máme potom jenom eh, rámcová data za rok 2013, nemáme to ještě jasně řečeno, jasně vysloveno. Děkuji, že jste zůstali déle eh, i čtvrtý, přestože čtvrteční odpoledne končím dnešní jednání a jenom připomínám, že se příště sejdeme že se sejdeme 7. června jenom na půl dne, to je příští týden, a potom ještě před le, je 9. 10. června, myslím. Ne, tak 21. června. Děkuji a přeji hezký večer.